o řízení rybářského lidstva v nejvzdálenějších regionech. Eh, máte technickou připomínku? Ne? Catch the eye. Takže paní Ulrike Rodus, paní zpravodajka, prosím. Eh, eh, dámy a pánové, děkuji, pane předsedo. Evropský parlament pomocí eh, iniciativní zprávy eh, vždycky eh, ukazuje, o co nám jde, pokud se chceme na něco zeptat. A k tomu patří také zpráva o rybářských flotilách, v odlehlých oblastech. Jde o to, abychom rozvinuli lepší programy, pokud se týče ochrany stavů ryb. Eh, abychom zabránili ilegálnímu rybaření a eh, přelovení, eh, tak na to potřebujeme skutečně vhodné nástroje. Stále ještě nám chybí smlouvy s některými zeměmi, kde se provádí, provádí rybolov a kde domácí eh, obyvatelstvo eh, závisí eh, právě na rybolovu. Jde o to, abychom zde měli určitý nástroj, abychom možnosti jeho použití přeskoumali. Rovněž bychom měli nebo navrhujeme, aby se zvýšily příspěvky na pořízení nových motorů. Eh, tady by bylo dobré, eh, aby se nějakým způsobem kompenzovaly právě tyto náklady, eh, které se hradí ze 100% z rybářských fondů. Členské země a odlehlé oblasti by měly zavést Eh, lepší implementaci eh, pravidel, která už existují. Zpráva tady uvádí eh, řadu návrhů, jak lépe využít potenciál rybolovu v nejodlehlejších oblastech. Některé návrhy počítají s určitými výjimkami pro tyto oblasti. A toto je vlastně něco, co přistupuje k opatřením, která už byla zavedena. Eh, zde byl podán eh, jeden pozměňovací návrh, eh, a sice ve výboru pro rybolov. A já musím říci, že ten původní byl zrušen, respektive zamítnut, ale nový pozměňovací návrh bude podán na plénu eh, ve smyslu udržování rybolovných kapacit v těchto oblasti, a to tak, aby bylo možné trvale dosáhnout maximálního udržitelného výlovu. Autoři pozměňovací návrhy Eh, hovoří o článku 349 eh, o fungování Evropské unie. A je pravda, že tento článek umožňuje opatření pro tyto konkrétní oblasti. Ovšem tato opatření eh, nesmí narušovat koherentnost a integritu společné politiky. Společná rybolovná politika a Fond pro moře a rybolov eh, neumožňuje financování eh, nových flotel. Znamená to, že rybářské, rybářská plavidla by měla být bezpečnější a ekologičtější, ale proto už jsou eh, vymezeny prostředky ve víceletém výhledu, například v, v článku 230. Dále zde máme eh, v rámci VTO zákaz eh, subvencí. Já nebudu hlasovat eh, pro tento návrh, poněvadž narušuje naši společnou rybářskou politiku a otvírá pandořinu skřínku. Pokud bychom takto, to začali fungovat, bylo by mnoho dalších, kteří by chtěli peníze na nové lodě. Děkuji vám, paní poslankyně. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, za komisi eh, bych eh, parlamentu a zejména paní poslankyni Rodus a jejímu týmu rád poděkoval za tuto skutečně věcnou a odbornou zprávu. Já osobně nejsem žádný expert, ale eh, z té eh, zprávy jsem se lecos naučil. Eh, je skutečně vyvážená tato zpráva a velice přesně popisuje situaci rybolovu v nejodlehlejších oblastech rovněž hovoří o konkrétních opatřeních, jak přistupovat k problémům a stabilizovat toto odvětví. Akceptujeme a jako komise také konáme. Akceptujeme to, že podmínky v těchto oblastech eh, si vyžadují eh, řešení na míru. Novou koncepcí společné rybolovné politiky a za pomocí eh, našeho společného eh, finančního nástroje, tedy Fondu pro rybolov a moře, tak v rámci těchto instrumentů bude třeba podniknout příslušné kroky. V příštím rozpočtu, ale ještě více v příštím rozpočtovém a programovém období, tato opatření se pokusíme na základě vašich návrhů dále zdokonalit. K těm opatřením patří eh, výhlad, výhradní přístup a internalizace určitých opatření. To jsou vlastně opatření pro malé flotily. Zde by se měla zintenzivnit finanční pomoc. A to jsou jenom některá z těch opatření, která jsou zde možná. K tomu přistupuje ještě to, že zde působí eh, státní a regionální orgány. Je to tedy záležitost eh, jedna pro evropskou úroveň, ale také pro eh, státní a regionální orgány. Nový rámec, jak ho navrhuje komise pro eh, plnění vědeckých předpisů, tak to je samozřejmě důležité, ovšem je to zodpovědnost členských států a jejich výzkumných ústavů, no a částečně také podnikatelů eh, v oblasti rybolovu. Eh, myslím si, že ta zpráva je velice eh, dobrým východiskem, my ho tedy přijímáme a příslušní kolegové v komisi Eh, vám budou k dispozici eh, pro další debaty. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní za eh, výbor pro regionální rozvoj panu Maldí. Děkuji vám. Ehm, za jaké, jaký nadměrný lov by byly tyto vzdálené regiony Eh, zodpovědné, když eh, třeba v Indickém oceánu je to 0,16%, 2016 eh, tun z milionu tun, které jsou vyloveny v našich vodách mezinárodními flotilami a evropskými flotilami. To, a to v tom je právě ta nespravedlnost. A to právě chce napravit náš pozměňovací návrh. My eh, to, co žádáme, je eh, rozumné, racionální, eh, protože musíme dodržovat principy udržitelnosti rybolovné politiky. Zpráva výboru Regi mm, v podstatě obsahovala stejný návrh. Takže zítra odhledněme od jakýchkoliv lživých kampaní a podpořme nejvzdálenější regiony aby rybolov mohl nadále přispívat k rozvoji eh, těchto regionů, které se ocitají často pod tlakem. Panu. Děkuji vám. A nyní pan Monteiro de Aguiar. Paní, přepraszam. Paní Monteiro de Aguiar, omlouvám se, říká pan předseda. Děkuji eh, za slovo je samozřejmě důležité vyzdvihnout význam rybolovu pro ekonomiku nejzdálenějších regionů. Potřebujeme úsilí všech, eh, včetně na orgánů eh, regionálních a místních. Eh, potřebujeme evropské finanční nástroje na podporu země, z, rybolovu, tak jako existují v zemědělství. Potřebujeme Evropu sociálnější, Eh, založenou na respektu, protože jinak nedostojíme našim zodpovědnostem vůči evropským občanům. Musíme eh, podpořit také ino, inovaci eh, v, v rybolovných flotilách. Jsou to politiky, máme tu politiky, které mají samozřejmě specifická omezení vyplývající z práce na moři Eh, a eh, je důležité, aby se těchto, eh, za tyto cíle postavili všichni zúčastnění aktéři. Děkuji vám a nyní za socialisté a demokraty pan Sarao Santos. E Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ocenit úsilí paní zpravodajky Rodust. Ty nejvzdálenější regiony jsou specifické regiony a proto e, se na ně vztahují tyto e, specifické právní normy. Zpráva, o které hovoříme, představuje takový, takovou výzvu a takový finanční nástroj, který by měl pomoci těmto regionům, protože právě Zítra chceme odhlasovat pozměňovací návrh, který by měl eh, umožnit, aby rybáři mohli obnovovat svá loďstva v těchto odlehlých regionech. A my potřebujeme opravdu jenom změnu doporučení Evropské komise. A chci zdůraznit, že veřejná podpora je blokována právě doporučením Evropské komise a je to doporučení, které ani neschválil Evropský parlament nebo Rada. Děkuji a nyní za eh, konzerva, konzervativce a reform paní Tomášič. Eh, děkuji, pane předsedo. Odlehlé regiony si zaslouží eh, speciální pozornost ve všech politických oblastech, poněvadž jsou odlehlé, jsou dopravně izolované a tak dále. A e, podobné problémy, e, podobný problém čelí také e, ostrovy a jako poslankyně za Chorvatsko mohu říci, že skutečně situace obyvatelů ostrovů není růžová. Bylo by třeba, aby také oni mohli opět používat své tradiční metody rybolovu ke své obživě, což nyní nemohou. Domnívám se, že komise by toto mělo taky vzít úvahu. Děkuji nyní za Alde paní Bilbao Barandika. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Tato zpráva o rybolovu v nejvzdálenějších regionech představuje mimořádnou příležitost, jak přejít od slov ke konkrétním krokům a jak vyjádřit empatii a soucit s těmi organizacemi, které Eh, mají pocit, že rybolov představuje útok na ekosystémy. Já myslím, že ti, kdo mají největší zájem o to, aby rybolov byl udržitelný, jsou právě rybáři jako takový. Na Kanárských ostrovech rybáři eh, hovoří o tom, že by se k oceánu mělo přistupovat se vší důstojností a empatií. Já tedy opravdu spoléhám na to, že podpoříme tato lodstva, protože to přispěje k lepší bezpečnosti a také bezpečnosti jejich práce. My chceme, aby ty lodě byly modernější, aby ta plavidla znečišťovala méně, aby fungovala efektivněji. Toto všechno napomůže činnosti eh, rybářů v těchto odlehlých regionech. Určitě nechceme mm, eh, ohrozit problematiku udržitelnosti. Já bych chtěla také zmínit studii o dopadu rekreačních plavidel v této oblasti. To je něco, po čem se volá už dlouhou dobu, zejména v těch hodně turistických oblastech. Eh, profesionální rybáři mají jistě právo na to vědět, jaké dopady mají právě plavidla v tom rekreačním průmyslu. Děkuji, bylo to přesně minutu a půl. A nyní za levici pan Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Musíme připustit, že eh, politika rybolovu nevždy eh, odpovídá konkrétním potřebám nejvzdálenějších regionů. Takže je potřeba tuto eh, situaci napravit prostřednictvím legislativních modifikací toho, co bylo nesprávné. Takže je, tu, je tady návrh nového poseji pro rybolov, eh, abychom eh, eh, nějakým způsobem vyvážili permanentní omezení těchto regionů, aby došlo k modernizaci flotil těchto oblastí. Proto jsme předložili sérii pozměňovacích návrhů, které nám připadají být Eh, velmi dobře eh, zvážené a velice umírněné. Musí to existovat určité eh, výhradní zóny, které by měly být rozšířeny ze 100 na 200 nautických námořních mil a mm, měli bychom podporovat zkrátka opatření na podporu rybolo, drobného rybolovu v zájmu udržitelného rozvoje. Děkuji paní Godin za ANF. E Děkuji. Eh, zastarává eh, rybolovná flotila, ty lodi mají 30-40 eh, let, takže z hlediska bezpečnosti ehm, kde je to problém. Navíc je tam nelegální rybolov, v podstatě pytláctví, zvláště v těchto oblastech. A ehm, to financování prostřednictvím námořního fondu a ze strany členských států musí zajistit obnovení eh, drobných eh, flotil. Ale to se v současné době nedaří. Eh, zpráva paní Rodos prostě konstatuje, že je nutné spochybnit tento zákaz. Proto jsme podpořili pod, pozměňovací návrh, který má tuto situaci na, napravit. Přitom rybolov vytváří mnoho pracovních příležitostí proto musíme přijmout racionální opatření na podporu eh, zaměstnanosti a životních podmínek v těchto nejvzdálenějších oblastech. Děkuji. Bardzo přechodíme do vystoupení. Děkuji vám a nyní individuální vystoupení. Pan Gabriel Nato, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Já jako osoba žijící na Kanárských ostrovech jsem velice rád, že mám možnost že se tady hovoří o e, rybolovu v odlehlých regionech. Musíme se snažit co nejlépe využít potenciál obyvatel v těchto oblastech a měli bychom poskytnout co největší pobídky pro to, abychom oslovili i mladé lidi a ne, měli bychom zapomínat na tu charakteristiku těchto nejvzdálenějších odlehlých regionů. Zároveň ale je potřeba aplikovat přísné podmínky, které budou v souladu s udržitelným rybolovem, tak, aby eh, to nijak nenarušilo eh, práci těchto lidí. Lidé říkají, že to není o rybolovu, že to je o tom, aby lidé v odlehlých regionech mohli lovit ryby i tam, kde mohou lovit eh, jiní. Tady nejde o oblast 10 mil nebo 100 mil jak oni mohou jezdit do těch větších vzdáleností od pobřeží, když mají tak zastaralá plavidla. To nedává žádný smysl. My tady nemluvíme uh, o tom, abychom jim dali neomezené množství prostředků bez jakýchkoliv limitů. Ne, mluvíme o určitých limitech, o určitých omezeních v těchto nejzdálenějších. uh, oblastech, mělo by to být zaměřené čistě na tuto specifickou skupinu. Je opravdu potřeba se velmi pečlivě podívat na tento pozměňovací návrh. Neměli bychom pracovat proti těchto, eh, těmto rybářům. Děkuji a jako poslední paní Izabel Toma. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové. Nejzdálenější regiony Evropské unie jsou v krizi a čelí velké chudobě. Všude ve světě eh, se eh, prosazují rybolovná práva a často jsou eh, zdroje Evropské unie prodávány třetím státům. A přitom tyto, tyto regiony jsou považovány za výjimečné vzhledem k jejich vzdálenosti a geograficky, geografickému znevýhodnění. Takže tady je důležité mít určitou výjimku, která by umožnila modernizaci flotil, které jsou již zastaralé. Eh, Naprost, například eh, v Antilách často musí eh, přijímat drobní rybáři naprosto nepřiměřená rizika. Právě proto jsme předložili tyto pozměňovací návrhy, aby se zvýšila ehm, a ovšem musí se, pouze se obnoví eh, staré lodi novými, ale nejde k žádnému eh, porušení eh, kvot či množství ulovených ryb. Děkuji, paní poslankyně, a nyní Catch the A jako první pan Werner Kuhn. Pane předsedo, pane komisaři, já mohu jedině podpořit všechny své předřečníky Eh, bez ohledu na to, eh, o čem se hovoří, kdykoliv přijde řeč na eh, rybolov, neustále se tady opakuje, že je třeba drobnému rybolovu pomoci. MFF, tedy víceletý finanční výhled, ukazuje, že můžeme k tomu něco pomoci. Ale tam jsou Eh, ovšem tam se to týká i někdy tedy eh, velice malých eh, člunů na ruční pohon. Jaké jim můžeme umožnit to, aby se dostali dále od pobřeží. A v podstatě musíme říci, že oni, ti místní rybáři, nestojí v nějaké konkurenci s našimi flotilami. Čili v zásadě Eh, možná, že by bylo vhodné, abychom se eh, zabývali určitými subvencemi právě pro tyto malé čluny, ale jako pomoc dodatečně ke státním prostředkům. Já si myslím, že eh, ten návrh, který zde byl podán, že by měl být schválen. Děkuji. Pan López Aguilar, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych se rád vzal slovo, abych podpořil práci naší zpravodajky, paní Rodust. Já pocházím z Kanárských ostrovů, což je jedna z těch odlehlých oblastí. Odlehlé oblasti to jsou oblasti, které jsou právě výslovně zmíněny v článku 349 smlouvy o fungování Evropské unie a je tady celá řada výjimek, které se na ně vztahují, nejenom pokud jde o primární právo, ale také pokud jde o odvozené právo. A e, je chránit rybolovný průmysl na Kanárských ostrovech tak, aby tedy byla být poskytována specifická pomoc na obnovu zastaralých pravidel a také podpořit eh, bezpečnost práce lidí, kteří tam pracují a také by to mělo vylepšit situaci, pokud je znečišťování palivem a podobně. Takže aby tady mohla být lepší budoucnost, nejde tady o zvyšování kapacity či další vytěžování e, populace ryb, ale jde tady o zlepšení situace těchto lidí a týká se to opravdu těch nejvíce znevýhodněných a odlehlých oblastí. Děkuji vám a není pan Notis Marias, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejzálenější regiony Evropské unie mu se musí těšit naší pozornosti můžeme pak přihlédnout i ke Středomoří, i tam je hodně problémů. Článek 349 zdůrazňuje, že to zahrnuje i některé drobné řecké ostrovy, eh, kde, kde, kde je ekonomická závislost na malém počtu výrobků a špatná dosažitelnost z pevniny. Takže my potřebujeme ustanovení ve vztahu ke směrnici o pobřežním, příbřežním rybolovu, tak, aby se dala modernizovat, eh, aby se daly modernizovat eh, rybářské flotily. Potřebujeme specifický režim, eh, který bude zahrnovat státní pomoc, ale také pomoc Evropské unie. Byl bych rád, kdyby komisař Ettinger tuto záležitost, této záležitosti věnoval budoucnu pozornost. Pan Jakovčič, prosím. Hmm. Pane předsedo, dámy a pánové, zpráva rybářský flotile v nejvzdálenějších regionech eh, se vyznačuje jednou eh, eh, specifickou vlastností, která je zcela zřetelná. Jsou to ty specifičnosti těchto oblastí a my bychom je měli vzít v potaz, ať už jsou to ostrovy v Atlantském oceánu nebo v Indickém oceánu jsou to samozřejmě regiony, které se mezi sebou liší, ale také se liší jakýmkoliv podmínkách, podmínkám v Evropské unii. Jistě, že můžeme hovořit o, o ostrovech ve Středomoří, ty také mají své, eh, své rysy, ale to není, o co teď jde. Teď se zaměřujeme na to, na ty země, které skutečně eh, prožívají Evropskou unii úplně z jiné perspektivy, než my, kdo jsme na kontinentě nebo v jeho blízkosti. Takže je důležité, aby Eh, tu byla ucelenost eh, politik, musíme zohlednit stále. Děkuji vám a jako poslední pan Nikola Kaputo, prosím. Grazie, prezident. Děkuji, vážený pane předsedo. Ve zprávě, o které budeme hlasovat zítra, parlament zdůrazňuje potřebu, aby ty nejvzdálenější regiony měly možnost obnovit a renovovat svoje flotily, zejména s cílem zvýšit bezpečnost. V těchto regionech eh, například je objektivně nemožné, aby někteří rybáři mohli si brát úvěry. Je tedy nezbytné přijmout taková opatření, která umožní poskytování národní a evropské pomoci na obnovu na eh, rybolovné flotily v těchto regionech. Samozřejmě za těch eh, určitých limitů je potřeba k tomu takto přistoupit, a protože to povede ke zlepšení eh, bezpečnosti a také ochrany životního prostředí. Pokud je o modernizaci, musíme určitě Mm, poskytnout tuto podporu v rámci budoucí společné rybolovné politiky a poskytnout takové nástroje, které e, podpoří tyto floty. Všechny nástroje, které budou do budoucna navrhovány, musí zajistit udržitelný rybolov rybí populace a je potřeba vyvinout veškeré úsilí pro to, aby e, rybáři působící v těchto oblastech nebyli znevýhodněni. Děkuji a na závěr této debaty prosím paní zpravodajku Rodust o shrnutí. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já si uvědomuji, že mnohé z těchto nejodlehlejších oblastí jsou oblasti chudé. A proto jsme se pustili také do této Eh, do této zprávy. Skutečně životní podmínky v těchto oblastech jsou nesrovnatelné s kontinentální Evropou a proto také společná politika a víceletý rámec obsahují výjimky pro tyto oblasti. A já jsem do této zprávy zapracovala ještě další možná zlepšení. Tady se nyní eh, argumentuje, že eh, je třeba eh, dát prostor pro to, aby se lovilo dále od pobřeží, kde už je přeloveno, případně je zde znečištění vod, například pesticidy z banánových plantáží. Tady by asi měly zasáhnout místní vlády. Musím říci, že skutečně eh, skutečně je zde eh, mnoho ryb, mnoho eh, stavů, vysoké stavy ryb, ale máme zde zprávu z roku 2016, která ukazuje něco jiného, jenomže je zde silné podezření, že nebylo dostatek údajů. Já se v této chvíli musím zeptat, Eh, co znamená veřejné financování nových eh, loď, lodí v této souvislosti. Je to spíše retorická otázka. Eh, je tedy možné, že by poslanci tohoto parlamentu pocházejí, pocházejí z, rovněž z rybolovných oblastí, ale ne odlehlých, budou vysvětlovat svým občanům, že v odlehlých oblastech eh, budou subvence, ale pro jejich vlastní voliče ne. Takže eh, skutečně myslím si, že něco takového eh, by se dalo úspěšně žalovat, protože všichni zde mají 30-40 let stará plavidla a velmi rádi by získali veřejné subvence. A proto tento pozměňovací návrh je třeba odmítnout. Děkuji vám. Končím.